zátěžové testy a podobně stačily právě proto, abychom mohli detekovat, co se děje a případně, abychom to mohli napravit. Děkuji, pane Kelly. A další řečník, pan Balsitis.